za tuto zprávu. Přejdeme k dalšímu bodu, té studie na téma demokratická odpovědnost a rozpočtová kontrola nevládních organizací finančovaných z rozpočtu EU. E, ehm, aktualizace. Já bych, eh, já, já teď vám chci dát slovo tedy k prezentaci té studie. Pane Ackerman, vy už jste tady byl. Prosím. Paní předsedkyně, toto je aktualizace předchozích studií Já jsem přišel na konec prezentace. Eh, v účetního dvora definice nevládních organizací, kteří jsou hlavní příjemci evropských grantů, registr transparentnosti a pak follow-up hlavních doporučení naší předchozí studie. Než budu pokračovat, hlavní Výsledek je kvalita a přístupnost dat komise se zlepšuje, ale stále je nemožné udělat mm, kompletní analýzu všech dat. Když jsme se na to poprvé eh, dívali, tak to bylo v roce 2010 a pak zase v roce 2016 a 17. A vzpomínám si, že v roce 2010 to bylo prakticky nemožné se v tom vyznat, protože ta data přicházela z různých eh, částí komise a nebylo ani jasné, zda stejn, jsou to stejné NGO nebo jiné, nebo prostě jiný subjekt, protože ty názvy nebyly konsistentní. A to se zlepšilo výrazně. K definici. Z našeho hlediska my jsme neviděli žádný pokrok tedy od předchozí studie. Eh, řekli jsme, že jeden, tedy jeden krok vpřed by bylo tedy obejít tu klasifikaci NGO a shodnout se alespoň na společných kategoriích mezi částmi komise, protože různé oddělení používají různé kategorie. Takže eh, zda to klasifikujete jako NGO nebo ne, tak by to mělo být konsistentní. Jak si to tedy, jak kategorizují různá oddělení. To by byl důležitý krok v politické analýze pak, jsou tady, pak je tady nekontombilita databází komise, například uh, databáze LIFE. Z naší předchozí studie byla poměrně komplexní databáze. Mm, byl to příklady dobré praxe, informací, které tam jsou. Nicméně tam bylo 16 kategorií organizací, včetně NGO nadací a v podstatě se vešly do dvou kategorií systému transparentnosti. Buď, buď jsou NGO, anebo neziskové, anebo tam není žádná klasifikace v systému finanční transparentnosti. Organizace se sami kategorizují, například univerzity, i v rámci jedné země se mohou označovat jako NGO, nebo neziskové organizace v některých zemích. Není možné, aby se univerzita klasifikovala jako NGO, takže i když ehm, se dostanete k odpovědi no, na otázku, co je to NGO na základě definicí členského státu, tak stále jste v situaci, kdy některé univerzity jsou v mm, rámci toho některé mimo což by nutně nemuselo vysvětlovat tu situaci. Jak jsme slyšeli, komise validuje jenom neziskový status organizací. Některé organizace jsou chybně klasifikovány jako NGO. My jsme poměrně rychle identifikovali některé, organizace, které vlastně byly vládní. Například v Keni se jedna organizace označila za korporaci, která řeší vodní zdroje a další byla z členského státu, která byla vytvořena vládou. Takže jsou to technicky nevládní organizace, ale eh, striktně řečeno, tedy to není v duchu toho, co je NGO, pokud vláda se eh, tím stojí. Pak jsou tady rozdíly mezi členskými státy v tom, jak nevládní organizace jsou definovány. To může mít um, implikace um, odpovědnosti v některých zemích. Pokud některé organizace jsou klasifikovány jako NGO a v jiných zemích nejsou, tak tady můžou být různé požadavky na reporting a i různé eh, požadavky na transparentnost a podobně. přejdeme hm, k hlavním příjemcům EU grantů, stále není možné provést eh, spolehlivou analýzu pomocí systému finanční transparentnosti. Ehm, závazky roku 2017 89 grantů mělo neuvedený typ subjektu. Ehm, a v 11% byly ano, aloma, anomálie, velice, eh, tedy zvláštní věci, ne u všech samozřejmě, ale dostatek anomálí, které by měly vést k zamyšlení. Eh, tedy zda ta analýza byla spolehlivá. Pak tady byla otázka redistribuce grantů Mm, to začalo tedy a bude to komplexní v příštím roce. E, v této fázi stále není možné plně chápat tedy, jak se ty granty redistribují. My jsme dostali seznam, protože jsme nebyli schopni generovat spolehlivý seznam Eh, těch top 30 příjemců a dostali jsme seznam eh, z DG Budget. Ty výsledky se velice liší od seznamu z předchozí studie, protože tam jsme měli vyloučit univerzity a výzkumné instituce Ehm, na rozdíl od závazku z roku 2017, kde byly tento typ institucí. To je tedy seznam z roku 2017. Nahoře je ehm, nahoře jsou tedy ehm, mezi těmi hlavními Eh, příjemci jsou eh, ti, kteří nejsou tak tradičně vnímáni jako eh, typičtí příjemci, to je tedy, to jsou, je tam několik men, které se tam opakují z, z těch závazků 2018. My bychom měli schopni dostat tyto informace ze systému finanční transparentnosti, ale nebyli jsme schopni eh, reprodukovat výsledky DG Budgets. Nedostali jsme tedy eh, reakci v této věci. Pak, když přejdeme k registru transparentnosti, tak hlavní problém je, zda eh, ta probíhající jednání mají vliv na nevládní organizace v předchozí studii jsme eh, zdůraznili um, registr transparentností. Nebylo to povinné, nebylo to tedy eh, uvěřené velké množství těch informací nebylo kredibilních, nebyly sankce, byly tam diskrepance mezi realitou a danými informacemi a Mm, jsme tedy pracovali na té aktualizaci a ty, v té době ty informace, které jsme měli, eh, že v tu dobu to nemělo implikace pro NGO. Obecně by se zna, zdálo, že mm, byl přísnější obsah toho registru, informace byly spolehlivější, byl tam návrh zvýšit Mm, eh, zdroje sekretariátu, což by umožnilo eh, více validací a pak tam byly možné navrhované sankce. To by mělo dopad na NGO, ale nejenom na, specificky na NGO, mělo by to dopad i, i na všechny organizace, které zadávají data do registru transparentnosti. Dále follow-up předchozích doporučení. My jsme doporučili, eh, že mnohé z těchto mm, nesrovnalostí by se daly eliminovat zřízením jednotné centralizované databáze. DG Budget zdůraznilo, že databáky eh, je centralizovaná databáze, ale na straně 4 aktualizace obrázek 6, tam se říká, že která ukazuje, že není jediný systém, ale různé systémy. Se říká, informace není k dispozici v reolokaci, v financování v systému, aba kontaktujte odpovědné uh, oddělení, protože mohou mít odpovídající informace, takže to je jak se zdá, je poměrně jasný důkaz, že jsou tady různé systémy, které stále fungují. Není tedy mm, záznam těch mm, vlastně těch čerpání, e, redistribuce grantů v konsorcích NGO, je pro závazky 2018 a dál, takže by mělo být možné od nynějška u těch nových grantů vysledovat, jak se to plánuje redistribuovat. My jsme také měli um, studii o interpretaci kritérií na vyloučení by komise, my jsme doporučili, aby komise byla aktivnější při, při monitorování největších příjemců grantů. Ve světle nedávného skandálu tady byly tedy tady velká aktivita Um, nevím, zda to tady odpovídá systematickému monitorování největších um, příjemců, ale řešení specifických konkrétních příjemců. A mm, řízení obecně. Poslední bod je viditelnost evropských grant, financování evropských grantů a my jsme neviděli žádný vývoj v této oblasti předchozí studii jsme um, sledovali ty projekty tak, jak byly um, v těch, uvedeny v těch systémech a sledovali jsme je přes různé webové stránky příjemců grantů a v jednom případě bylo prakticky nemožné vůbec najít zmínku toho názvu pod k, eh, projektu, za který byl udělen ten grant. Byl, byly to velice obtížné, i když jsme věděli, kde hledat. Bylo to velmi... Mm, bylo by prakticky nemožné eh, říci, že tato aktivita vlastně pochází z tohoto konkrétního um, systému. Takže jsme podali doporučení i doporučení hledně viditelnosti. V mnoha případech je možné, aby eh, příjemci grantů plně eh, splnili své smluvní povinnosti, co se týče viditelnosti, ale i tak se musíte eh, ponořit do různých pěti různých webových stránech a mm, najdete zprávu a na poslední stránce je logo EU. Nebudu tedy my jsme navrhovali systematičtější přístup, zajištění toho, aby tato informace byla viditelnější e, na stránkách beneficienta grantů. Nejenom stávající granty, stávající grantů, které se teď používají, ale také historie nějaká, která by ukazovala, historické příspěvky EU, činnosti mm, příjemců grantu NGO. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct, to vlastně shrnuje ty hlavní body eh, našich, našich eh, aktualizace bývalé studie. Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe jetzt vermisst, Děkuji, paní předsedající. Já jsem tady teď neslyšela to s tím šampaňským pro všechny. No nic, děkujeme autorům studie. Samozřejmě toto je update, ale je to tedy aktualizace, ale eh, dost zajímavé je to, co se tady zmínilo u těch předchozích bodů. Jinými slovy, neděje se toho mnoho. Přijde mi divné, že zde ve výboru musíme trávit většinu času tím, jak posloucháme, komise neustále potvrzuje, že všechno je super a transparentní a co já vím, co všechno, byť všichni víme, že už, dlouho, eh, že už dávno to není tak růžové, jak se tvrdí. O tom systému, o tom už jsme mluvili. Ehm, já bych ráda řekla, že podle mě ten název představuje úplně špatný obrázek, protože pokud má být něco transparentního, tak eh, se musíme ptát na to, jak se to, jak se to vyplácí a to už nikdo neříká. Já bych se ráda autorů studie zeptala na to, zda komise má nějaký důvod pro to, proč eh, zatím k tomuto stále nedošlo, zda, eh, pro, proč se tedy nedává veřejnosti na, eh, na vědomí, kolik peněz kdo dostává. Takže já mám otázku, zejména co se týká těch příjemců na straně 18, u těch prvních pěti příjemců, tam jsou němečtí a dánští příjemci, když nepočítám to, že eh, je to jaksi neúplně vyvážené geograficky, tak eh, jsou to příjemci, kteří eh, dostali ty peníze, protože jsou skutečně ti nejlepší, anebo jenom o ty peníze požádali. Mě by zkrátka zajímalo, jak se došpilo k těm trojciferným částkách v milionech. Pak ještě otázka na zpracovatele té studie, to se týká etických otázek. Já si myslím, že v rámci toho skandálu Oxfam, na který ještě dobře všichni pamatujeme, tak v návaznosti na to DG eh, eh, IMCO zpřísnilo kritéria a já se chci zeptat, jak to je v praxi prováděno, protože jak se tady eh, říkalo, tak je naprosto nejasné, jak se ta kritéria aplikují, není jasné, jak se kontroluje jejich dodržování. Ráda bych neodporovala tomu, co tu zaznělo, ale eh, vidíme, že komise se hodně koncentruje na vlastní údaje a to je otázka, zda je to užitečné. Co se týká těch systémů včasné detekce, mě by zajímalo, eh, jak to vypadá se zveřejňováním případů a s, eh, jejich kritérií. Podle mě je ve veřejném zájmu ty informace dávat k dispozici. Jinými slovy, pokud se ty informace nikdy nedostanou na veřejnost, tak to buď znamená, že by to buď znamenalo, že ty nevládní organizace nebudou dostávat eh, peníze z EU, anebo něco jiného. Jde o to, aby eh, to bylo dáváno na vědomí veřejnosti a nejenom nějakému grémiu, o kterém nikdo nic neví. Eh, zajímavé je, jakým způsobem se ty informace předkládají, protože jsou některé nevládní organizace, které hodně hlásají transparentnost. A já bych se ráda zeptala, jak můžeme více zajistit, že ta pravidla budou dodržována. Tolik tedy ve vší stručnosti. Mám eh, pochybnosti o této studie, věřím, že nemusím zmiňovat. Ano, ta studie je zajímavá, protože objasňuje slabiny toho systému. Ráda bych dala slovo paní Aldeskes, aby eh, nám to řekla ještě jednou co nejjasněji a prosím co nejrychleji také, protože máme ještě jeden bod na pořadu jednání. Ano, dobře, děkuji. Eh, ta studie je napojena na ty diskuse, které jsme vedli v předchozím bodě zde ve výboru KONT. Ehm, já bych ráda začala tím pozitivním. Ta studie potvrzuje, že eh, přístupnost a kvalita těch dat o, granto, o grantech se výrazně zlepšila od roku 2010 eh, i po roce 2016. Komise se zavazuje poskytovat více informací o příjemcích grantů. Jak zaznělo, změnili jsme eh, ten systém zprávy grantů a poskytujeme teď plné informace o eh, nejen příjemcích těch fondů, ale pro všechny, kterých se to týká. Zejména v oblastech vnější činnosti. Ukazuje to, že komise se plně zavazuje kontinuálně zlepšovat svou zprávu unijních financí. Nejdůležitější téma zde je, jak už jsem říkala, ne to, že bychom eh, neměli definici nevládních organizací. Jediná věc, která je ověřena v centrálním systému komise, je, je to, zda je to právní, eh, soukromá a nezisková organizace. To jsou ty dva elementy, které můžeme ověřovat. A to se ověřuje u všech entit, které jsou registrovány v tom systému komise. Zaznělo, že některé organizace, některé univerzity v tom jsou a některé nejsou, ano. Některé univerzity jsou soukromé a neziskové, jiné univerzity nejsou soukromé, e, jsou vládní. Takže je logické, že některé do toho systému spadají a některé ne. E, zásadní je, že musíme vyřešit tu otázku těch definicí. Potřebujeme definice, které jsou přijatelné pro všechny a poté ty definice můžeme aplikovat ve všech eh, těch systémech komise. Eh, ty různé systémy zpravování grantů, to je normální. Máme systém pro eh, výzkum, máme systém pro vnější činnost. Pracujeme na stejném portálu, jak si komise a zbytek světa, a snažíme se usnadňovat eh, aplikaci jaksi všech eh, příjemců veškerého financování EU, což usnadňuje výměnu informací mezi nimi a komisí. Co se týká komunikace, eh, studie konstatuje, že je potřeba postupovat systematičtěji, co se týká peněz na zvyšování viditelnosti. A je potřeba si uvědomit, že v rámci právního základu, který navrhujeme pro příští eh, víceletý finanční rámec, zavádíme otázku komunikace a viditelnosti pro případy, kdy nějaký, nějaký subjekt eh, dostává finance z EU eh, na své projekty. Takže to se týká všech programů, všech grantů příštího víceletého finančního rámce. Co se týká příjemců Eh, a jejich závazků co do webových stránek. Musí zahrnovat informace ohledně projektů na svých webových stránkách. Tam se hovoří o projektech, které obdržely financování z rozpočtu EU. V té oblasti musí zavádět veškeré informace, ale nemusí ty informace zahrnovat do eh, těch všeobecných stránek té dané organizace. A to je velice jasně řečeno i v tom finančním nařízení. Co se týká toho předchozího opatření, tak eh, tady máme těch 11 eh, příjemců, kteří jsou v rámci FTS a kteří mají příslušnou klasifikaci. Já bych řekla, že tady došlo trochu k nedorozumění protože v FTS eh, všichni příjemci mají nějaký eh, klasifikační kód, ale je tam jeden sloupeček eh, ve smyslu, že pouze ti, kteří se deklarovali jako nevládní organizace, mají nějakou jaksi indikaci. Takže v těch zbylých sloupcích FTA tam máte detailní informace o těch jednotlivých subjektech a samozřejmě detailnější informace vám rádi poskytneme. Poskytneme vám i informace o tom, kde jsou ty informace v FTS publikovány. Další otázka nebo doporučení eh, se eh, týká přerozdělování prostředků v rámci FTS. FTS je systém, který žádali rozpočtové orgány ohledně informací, které musí být dány k dispozici. Veškeré tyto informace jsou pak v článku 38 finančního nařízení a veškeré ty informace, o které žádá finanční nařízení, se zveřejňují v systému FTS. Jediná věc, kterou musíme ještě zlepšit, je ta druhá, řekněme, vrstva příjemců té vnější činnosti, kterou teď analyzujeme. To zatím eh, nevyžaduje legislativa, vyžaduje, eh, vyžaduje to finanční nařízení a pouze pro ty částky, kterých se to týká. Já si myslím, že jsem eh, probrala víceméně všechno. Děkuji. Děkuji. Pan Eckermann, jenom pár větami a prosím velice rychle máme ještě jeden bod na pořadu jednání. Máte slovo. No, děkuji. Já si nemyslím, že by vlastně bylo něco, co bych musel ano, byly tam otázky, byly tam otázky paní zpravodajky, že ano? Aha, ano, omlouvám se. Ano, to byly otázky, které byly na vás. Um, yes, I can't explain that issue of the... Uh... Tu otázku s těmi eh, největšími pěti příjemci to nemohu vysvětlit. To není něco, co jsme řešili. Bohužel to opravdu nemohu, nemohu vysvětlit. No děkuji, paní Schmidt. No, já bych tu otázku chtěla položit ještě jedno. Já jsem se nezeptala na jednu důležitou věc. Zda tedy komise má nějaký důvod proto, proč eh, stále ještě nemáme ten finanční transparentní systém, který nebyl zatím tady proveden. Já jsem se také ptala, jak to je s těmi etickými předpoklady v návaznosti na skandál Oxfam. Nás by to skutečně zajímalo, ty odpovědi na tyto otázky. Pokud by to bylo možné, tak ideálně písemně rádi bychom a já se příště pokusím o jaksi větší pozornost, až se budu ptát. Dobře. Paní Alabuska, co se týká té věci s Oxfamem, já bych poprosila DG Echo, aby si to vzali na, na starosti. Děkuji za DG Echo, já jsem Alberto Torrano, zástupce šéfa odboru Eh, finance Budgets and Control. To, co jsme, co jsme tady udělali v případě Oxfamu. Eh, obdrželi jsme informace, eh, jaké měli všichni z novin z února řídili jsme se vlastní strategií, rozeslali jsme žádosti o informace pro Oxfam, žádali jsme je o informace o tom, co se stalo v roce 2011 na Haiti a zároveň jsme je požádali, aby nám popsali ten systém, jak ho mají k dispozici, nebo jak ho měli v roce 2018 za účelem eh, zabránění tomu, že eh, by se opakovaly ty případy sexuálního zneužívání. To jsme tedy udělali pro Oxfam a zároveň jsme se ptali na stejné otázky co do systému a to se týkalo všech našich partnerů v DG Echo. Když jsme obdrželi odpověď od Oxfamu, bylo nám jasné, že potřebujeme jaksi větší ujištění než jenom takovéto, že potřebujeme eh, revizi jejich systému a že potřebujeme verifikovat věci i přímo v terénu, abychom zajistili, že ten systém bude skutečně fungovat. Takže jsme eh, se zaměřili na jednu zemi, kde Oxfam implementoval akci DG Echo, to byl Libanon, a společně s Oxfamem jsme také řešili celou věc na jejich velitelství v Oxfordu. Jak jsem řekl, ty hlavní věci pro nás byly eh, zjistit to, co je v kodexu chování Oxfamu, o co šlo v tom systému whistleblowerů, co vlastně mělo být snadno dosažitelné pro ty příjemce i všechny zaměstnance. Rovněž jsme se zaměřili na kapacitu, jakou měli k dispozici pro řešení otázek sexuálního zneužívání. Ve finále jsme dospěli k závěru, že ten systém funguje a měli jsme rozumné ujištění o tom, že provedli vše, co bylo nutné za účelem prevence eh, opakování tohoto případu a pokud by k tomu přece jenom došlo, tak by to rychle detekovali a byli by schopni eh, to rychle vyřešit. Zároveň ti ostatní partneři, které jsme měli, tam jsme žádali informace a když eh, nám oni neposkytli dost informací, tak jsme se jich nadále ptali na doplňující dotazy. V mezidobí jsme Oxfamu žádný nový grant, žádný další grant nezadávali. Samozřejmě máme z toho určitá poučení. Naše kontrakty jsou poměrně jasné, všichni partneři a každá nevládní organizace, aby se mohla stát naším partnerem, nám musí poskytnout celou řadu. nezlobte se, ten proces známe, ano, nemusíte říkat úplně všechno tam nemáme, eh, tam jako obecného nechceme nic, chtěli jsme konkrétní odpovědi, buďte tak laskaví a eh, napište nám písemně, co, jsme, co jste s Oxfamem udělali. Tím jsme vyčerpali tento bod a dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání, což je zvláštní zpráva EUD. Tedy děkujeme za prezentaci této studie samozřejmě. A teď jde o zvláštní zprávu Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU je nutné přijmout opatření. Slovo má pan Parc za účetní dvůr. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně, poslanci Evropského parlamentu. Velice mě těší, že vám mohu představit eh, zvláštní zprávu účetního dvora, která se zaměřuje na boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU. Abyste mohli lépe pochopit poznatky a závěry a doporučení účetního dvora, tak je důležité pochopit kontext, co tedy to řádné řízení rizika podvodům ze strany institucí nebo zodpovědných členů si představuje ze strany parlamenta vůči daňovým poplatníkům. Je důležité mít eh, tuto řádnou zprávu rizik se všemi cykly prevence až po reakci. Prevence je důležitá, protože je mnohem levnější, než pak vypořádat se s dopady. Reakce je dobrá když je vynaložena tedy efektivně, aby mohla odradit ty možné zločince, aby tedy podvody byly sankcionovány a zodpovědní činitele se dostávali před justici. A pak také musíme pochopit v rámci toho kontextu to, tu skutečnost, že evropští občané jsou čím dál více znepokojení eh, podvody s evropskými prostředky. To vzešlo z průzkumu. Eh, je, je to pravda nebo ne, že by byli evropští občané špatně informováni, to nevím, ale to bylo východisko účetního dvora proto, aby zavedlo audit, který se jasně zaměřil právě na tu strategii Um, a jaká je situace konkrétně v tomto bodu. Já bych pouze chtěl tady z této zprávy změnit čtyři body. Ano, máme čas, ale i tak tedy pohovořím pouze o čtyřech důležitých věcech. Ta první se týká působnosti podvodu, charakteru podvodu a příčin podvodu. Protože jakákoliv, eh, jakýkoliv řádný management začíná u informací kvantitativních či kvalitativních. Bez řádného pochopení věci je nemožné dosáhnout řádných výsledků. No a co jsme zaznamenali v průběhu auditu, že komise nemá řádné informace o rozsahu, charakteru a příčinách podvodu. To je takový ten hlavní trojúhelník pro boj proti eh, podvodům. Nemáme oficiální statistiky a komise zatím neprovedla žádné zhodnocení o těch nepodchycených podvodech. No a na základě té nekompletní míry informací různá generální ředitelství oznámila, že jsou tu rizika eh, podvodu. Podle názoru u eh, Četního dvora je to takové sebeobelhávání. My jsme sbírali informace o rozsahu podvodu a zaznamenali jsme, že riziko je nízké, ale v tom je něco nelogického. A co se týče kvalitativních informací, kvalitativní informace ohledně tedy vzoru v těch podvodech a příčinách podvodu, tak pro nás tady ten obrázek není mnohem lepší. Některé informace jsou dostupné o těch schématech a vzorech podvodu, ale žádná analýza nebyla provedena, aby se zjistilo, co vede určité recipienty právě k provedení podvodu. Ne všechny podvody jsou prováděny ze strany profesionálních zločinců. Celá řada studií prokázala, že to může být možné propojení právě mezi těmi tak komplexními pravidly a možností podvodu. Takže komise zavedla eh, takový robustní reportingový systém proti podvodům, který se snaží zaznamenat příčiny. A ještě bych chtěl upozornit, že tady máme určitou neschodu ze strany komisa, proto se opravdu těším na diskuzi a jsem ochoten ještě více dohloubky vysvětlit tu logiku v pozadí významu, který má studovat také ty nezaznamené a nepodchycené podvody. A co se týče eh, vedení tady, eh, co komise nemá dostatečně ehm, pádné informace pro to, aby mohla eh, připravovat strategické plány. A tady ty strategie které má komise, nebyly aktualizovány od roku 2011 a příslušné eh, mm, menší strategie jednotlivých generálních ředitelství mohou být také spochybnitelné. Ano, eh, jsou tu popisovaná určité aktivity, ovšem v tom výčtu pouze eh, naznačuje, jaké je to východisko a není to jasný cíl, ale to jsou takové zřejmé praxe v souladu s jasnými mezinárodními pravidly, které se hodně používají také ze strany veřejných či soukromých institucích. Ale tento druh podvodu to je taková průřezová záležitost a boj proti němu si vyžaduje úsilí ze stran všech um, tady si myslíme, že eh, se tím, tomu musí věnovat celá struktura, organizace, veškeré subjekty by měli řádně dohlížet na eh, strukturu své organizace a bojovat proti podvodům. A eh, je třeba také zabraňovat duplikacím, pak bychom mohli opravdu zhodnotit, jaký dopad má každý aktér a jaká je situace to, ten strategický management, boj proti podvodům, není konkrétně zmíněn v portfoliu žádného komisaře. Nicméně příslušné eh, zodpovědnosti 19 protipodvodových aktivit je rozdělený do jednotlivých pravomocí jednotlivých komisařů a generálních ředitelství, což tedy na, eh, zvedlo k závěru, že je třeba tedy navýšit tyto aktivity a trochu je zjednotit. Měli by z kolegy a komisařů vzejít jeden komisař, který by měl právě boj proti podvodům ve svém portfoliu. První věc je teda mít eh, řádný eh, reakční systém, robustní systém, který by byl schopný bojovat proti možným eh, podvodům a vytvořil by efektivní rámec pro tento boj. Tady je opravdu důležitá ta fáze vyšetřování a trestání. Toto není nějaký výmysl dvoru, tak to prostě je, pokud nebude žádné šetření a, a žádné sankce, tak nebude ta odrazovací funkce, nebude to fungovat. Náš audit také prokázal, že šetření OLAFu často e, zajdou v ní več pouze 17 eh, šetření ročně OLAFu vedou pak k následným postihům. Ale to asi není o samotných lidech pracujících pro OLAF. To jsou velice kvalitní lidé, ale problémy v celém systému aby byl efektivní systém šetření, vyšetřování a následně postihu. Členské státy eh, většinou eh, nenaslouchají eh, vyjádření Olafu a eh, Často by vyjádření OLAFu měla také následovat národní eh, trestní šetření. Ovšem celý ten proces často je velice zdlouhavý a pak rozmělňuje tu možnost postihu. A myslím si, že bychom měli mít takový systém, který by se měl technicky vylepšit. A situace není mnohem lepší při eh, vybírání těch spronevěřených eh, prostředků. To zase vyspělo z příslušné analýzy a v letech 2012 až 2016 pouze 15 celkové částky eh, těch prostředků, na které poukázal Olaf, byly jaksi znovu eh, nabity. My pouze analyzujeme, nechceme tu ukazovat na nikoho, kdo dělá co dobře a špatně, ale myslím z hlediska daňového eh, poplatníka asi je jim to jedno pouze eh, poukazují na to, že dochází někde k něčemu špatně, ať ze strany generálních ředitelství či OLAFu. Jsou tu doporučení také pro OLAF, že by neměl vystupovat jako vyšetřující orgán, protože eh, OLAF nyní pouze předkládá návrhy pro jiné orgány. A to zřejmě nevede k dostatečným výsledkům, že tedy pachatel bude představen před soud a budou znovu nabity ty spronevěřené prostředky. Takže je opravdu zapotřebí mít efektivní systém reakce a zákonodárce by měl OLAFu dát obsáhlejší, zodpovědnější, pravomocnější roli. Soud je přesvědčen, eh, že tento boj, orgán boje proti podvodům by měl mít jaksi navýšen svůj význam, aby to byl opravdový dopad také na to, jak ten národní systém prosazování legislativy povede k tomu, že se nebudou spronevěřovat prostředky a budou jasně dané zodpovědnosti. Takový tu systém tu v dnešní době není pokulhává. Také předkládáme některé příklady této strategické role, jak by to mělo vypadat na základě příkladu OECD, ale to je jenom pouze taková inspirace. Tady nechceme zacházet příliš daleko, protože to ostatně ani není roli dvora tady popisovat, jak by tento dohled a strategická kontrola měla vypadat. A ještě poslední eh, bod se týká EPO, Úřadu Evropského veřejného žalobce. Toto e, vytvoření úřadu je rozhodně krokem správným směrem, nicméně e, v rámci našeho auditu jsme také analyzovali e, přijatou legislativu a poukázali jsme na určitá rizika, které by mohly narušit jaksi možnosti působení tohoto orgánu. Zřejmě asi nejzávažnější obavou tady je to vyšetřování, které závisí na orgánech členských států. Nařízení tady nezavádí žádný mechanismus, který by EPU umožnil, aby členské státy alokovaly nezbytné zdroje pro to, aby docházelo opravdu k efektivním, proaktivním zadržováním v případě závažného podvodu, aby měli opravdové kapacity, aby zaznamenali tento podvod v případě, že jsou tu tedy eh, rizika. V opačném případě tento nově vytvořený úřad nebude příliš eh, efektivní. Toto tedy zdůrazňujeme v té zprávě a stále má ještě komise i parlament i rada dostatečný čas a na to, aby toto zvážili a zhodnotili toto míru riziky. Takže prevence a reakce eh, na podvod, Tady si myslíme, že komise nemá reálný přehled o situaci s podvodem v Evropské unii a, a jak si se e, nedostávají, nezískávají ty zpronevěřené prostředky zpět. Takže je opravdu zapotřebí přistoupit ke konkrétním krokům a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní Kiniči je naší zpravodajkou. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji z účetního dvora, panu Parcovi, za to, že se ujal představení této důležité zvláštní zprávy. My všichni máme za úkol eh, předkládat tyto zprávy. Je to sloučená nebo společná odpovědnost našich institucí a členských států. Tak, jak říkal zástupce účetního dvora, občané si dělají starosti ohledně podvodů eh, v, ve výdajích EU. Je zde několik důležitých aspektů. Rozhodně musíme se soustředit na prevenci, Musíme se eh, zaměřit na efektivní využívání prostředků. To jsou aspekty, které jsou takovými základními předpoklady pro eh, další dobrý postup. Musíme, eh, jedině tak můžeme bojovat s podvodníky. V posledních letech zejména vidíme, že se objevují velice důležité kroky pro posílení kapacity Evropské unie a členských států. Co se týká boje s podvody, zejména odkazuji na eh, legislativní otázky, například různé ty early warning systémy, Eh, máme tady také systém, eh, reformu finančního nařízení z roku 2018, máme přijetí směrnice PIF a nebo eh, založení úřadu EPPO. To jsou všechno prvky, které mohou zajistit pozitivní výsledky již v blízké budoucnosti. Každopádně, jak jsme slyšeli, tato zvláštní zpráva účetního dvora Ehm, poukazuje na určité problémy toho systému EU proti podvodům a je potřeba se eh, na tyto aspekty zaměřit. Hovořím zejména o komentářích účetního dvora, co se týká eh, získávání a využívání dat ze strany komise eh, a také co se týká vyhodnocování rizika v jednotlivých oblastech výdajů. Samozřejmě můžeme hovořit o nižší efektivitě systému včasného varování a můžeme hovořit o těch informacích, které jsme tady slyšeli o jaksi horším systému justičního, justičních návazných kroků eh, na základě tedy doporučení zejména OLAFu, pak na národní úrovni. Je potřeba posílit kroky proti podvodům v této oblasti. Účetní dvůr nás na to již upozornil. Členské státy v nějakých 55% doporučeních od OLAFu nedělají vůbec nic a já si myslím, že eh, to je číslo, které by mělo zapříčinit naši další reflexi. Komik se oznámila eh, přijetí jaksi nového dne proti, boj, eh, proti podvodům, což by snad mohlo způsobit přijetí dalších doporučení účetního dvora. Já myslím, že takovýto návrh je užitečný pro nás, pro všechny, protože my chceme mít eh, co nejobsáhlejší informace k novým druhům podvodů a k novým podvodům zjištěným eh, ze ze strany komise. Konec konců jde o efektivní využívání finančních a lidských prostředků. E, Olaf musíme tím pádem vybavit dostatečnými prostředky, aby byl schopen takováto vyšetřování provádět. Co se týká e, této zprávy účetního dvora, dovolte mi učinit ještě několik komentářů například co se týká omezené eh, efektivity systému včasného varování, co do boje proti podvodným praktikám. Jak víme, v roce 2017 umožnilo finanční nařízení nejen vyloučení ekonomických operatérů, ale také vyloučení fyzických osob, které eh, ovládají, eh, které ovládají firmy, které jsou usvědčené z podvodu. Je potřeba, aby ti jednotlivci, eh, kteří eh, byli zodpovědní za tyto podvody, se nemohli, řekněme, zadními vrátky dostat zpět k jiné formě financování z EU. Toto bude krok vpřed, eh, velice významný krok vpřed, co se týká zpravování výdajů Evropské unie, jak v administrativní, tak v ostatních sférách. Co se týká represe nebo jaksi trestně právních otázek, tato nová směrnice, eh, která nahrazuje směrnici z roku 1995, tam už eh, neobsahuje tu konkretizaci odpovědnosti šéfa nějakého biznisu, hovoří se naopak o odpovědnosti veškerých fyzických osob. Jde o podpoření disciplíny v podnicích v EU. Všem samozřejmě tento úkol bude nadále zejména v rukou úřadů, příslušných úřadů v členských státech tak jak jsme to viděli například v programe Herkules a dalších. Ovšem eh, interpretace těchto, dolože, těchto mm, ustanovení v členských státech se různí. Ráda bych eh, se dále zeptala komise i účetního dvora, zda ta harmonizovaná pravidla ohledně trestní odpovědnosti eh, v oblasti biznisu nebudou představovat eh, slabinu eh, systému ochrany finančních zájmů Evropské unie. A teď mi dovolte ještě několik poznámek. Co se týká zprávy účetního dvora, tak tam se objevují pochybnosti ohledně efektivity budoucích veřejných zakázek. To už jsme slyšeli, není o tom pochyb. Máme určité otázky, které se týkají nás všech, co se týká jaksi evropských zakázek a jejich předpokládané struktury. Ta bude velice komplexní. Ehm, to vidíme už v tom zakládajícím nařízení. Já bych řekla, že je rozhodně důležité ehm, nejen tedy vybavit EPP o potřebnými finančními a lidskými zdroji, je potřeba zajistit dohled parlamentu. My samozřejmě jsme eh, se všichni zavazujeme tomuto úřadu poskytnout maximální podporu, ale řekla bych, že i vzhledem k tomu všemu, co jsme slyšeli od účetního dvora, je podstatné, aby EPPO měl vztah eh, eh, ve smyslu spolupráce co nejužší s Olafem. To bude hrát totiž eh, strategickou roli, protože Olaf zůstane velice důležitým partnerem EPPO a může provádět vyšetřovací činnost a podpůrnou činnost vůči činnosti EPPO, tak jak se uvádí v článku 101.3 zřizovacího nařízení EPPO. A Řekla bych, že je také zapotřebí garantovat potřebnou, potřebné personální alokace, aby EPPO mohl řádně fungovat. Protože OLAF může dělat některé úkoly a zbytek bude dělat EPPO. Je potřeba zohlednit aktivitu OLAFu a EPPO co do jejich doplňování a co do jejich samostatnosti ale to už říkal vlastně účetní dvůr. A pak ještě jedna stručná úvaha, která se týká eh, nedostatečného follow-upu ze strany národních eh, orgánů, co do doporučení OLAFu tedy. To je potřeba vyřešit. Myslím si, že by se to vyřešilo tím, že by OLAF mohl řídit trestní, občanskoprávní a administrativní spory. Ehm, mohla by to být, mohlo by to být řešení, které přispěje k zvýšení ehm, počtu přijatých opatření ze strany členských států. Myslím si, že by nám to pomohlo překonat určité obtíže, které máme na straně národních orgánů, které občas eh, nemají chuť přidávat si k vlastním administrativním úkolům nové úkoly, které jim dává někdo jiný. Je samozřejmě potřeba eh, zvážit způsob implementace doporučení OLAFu do národních předpisů. V tom smyslu si myslím, že jak parlament, tak komise eh, budou mít za úkol zajistit eh, tu správnou rovnováhu mezi efektivitou a administrativními zárukami. Na závěr bych ráda poděkovala účetnímu dvoru za odvedenou práci. Řekla bych, že tato zpráva bude zásadní pro další prevenci podvodů Budeme také samozřejmě pracovat na eh, co nejrychlejších reakcích a budeme pracovat na zpětném získání případných prostředků, které eh, jaksi budou nepoužity tak, jak použity být měly. Takže ještě jednou děkuji účetnímu dvoru za odvedenou práci a děkuji všem ostatním kolegům za příspěvky do této diskuse. Děkuji. Děkuji. Máme tlumočení do 18.35, ehm, pak budeme pokračovat anglicky. Mm, já jsem mm, pokusila přesvědčit mm, italskou kabinu, aby tady ještě zůstala. Ehm, skutečně německá kabina skončila v polovině věty. My skončíme v 18.35, eh, ale do té doby ještě mám co říct. Eh, několik obecných komentářů. Ehm, estonský mm, účetní dvůr obvinuje tedy Eh, generálního ředitele Olafu, tak já mám být jakýmsi arbitrem. Já bych řekl, že eh, to byla dobrá zpráva z Lucemburska už poměrně dlouho, protože vy jste vlastně překročili zpráv, eh, jak se ten práh, kdy se to dostane do zpráv. Já jsem to četl v politiku. Tam nebyl nic s účetním dvoru a najednou uh, se tam píše, že mm, bojujete proti podvodům ve výdajích v EU. Což je zajímavé, protože vy víte stejně jako já, že e, nemá kapacity e, zasahovat do právního procesu uvnitř členských zemí. A dvůr využívá výrazy jako někdy a často, aniž by tam uváděl přesně míru toho problému. Musíme to měřit. Pokud jsme tedy účetním dvorem, musíme to měřit. Jako e, Newton ve fyzice. No, kritizujete Olaf za věci, které jsou mimo jeho mandát, jako justiční follow-up, který má členský stát vyšetřování Olafu. To jasně není odpovědností Olafu a, ale členských zemí. V té zprávě se to dostatečně nereflektuje a není tam kritika nedostatku e, kroku z strany členských států, ale ta odpovědnost nemůže být um, na státech. A nyní se ptám vás, pane Parc, a také e, pana nalevo od vás pana ty Vahé. Co přesně jste udělali jako členové Evropské rady, jako ministr spravedlnosti, jako premiér, pane, Vahé, pane Part, co přesně jste udělali, abyste zlepšili kapacity OLAFu? Nebo jste prostě neudělali nic? Myslím, že to druhé je pravda. A je mi líto Estonska za to, že má tak špatné zástupce v Radě Evropy. Dobrá. Takže tady za to selhání jste se dostali do Lucemburska, což je velký výdobytek Evropy. A nyní tedy konkrétní příspěvky. V předchozím životě jste zabraňovali jakémukoliv protikorupčnímu, proti podvodovému vývoji v Evropě na úrovni ministrů. A nyní tedy kritizujete Olaf. Proč, když vlastně díky tomuto našemu výboru pro rozpočtovou kontrolu, který doporučil vašeho předchozího kolegu z Lucemburku, aby se stal generálním ředitelem Olafu? Vy jste tak to vedli k určité obstrukci vašeho předchůdce a nyní ho kritizujete. A opravdu tomu nerozumím. Já vím, že paní Gressle si přeje eh, ještě hovořit eh, ohledně jiných eh, příspěvků, ale minimálně do 6.30 jsme tu měli zajímavou diskuzi a padly tu i zajímavé otázky. Nic osobního samozřejmě. Vergangenheitsbewältigung kann manchmal bitter sein. Ano, e, srovnání se s minulostí může být obtížné, ale patří k tomu e, také to, že aktuálního generálního ředitele tady nebudeme grilovat, protože on e, za ty problémy dnes tak, ani tak nemůže, za to může spíš ten předchozí ředitel. Ale je to každopádně rozhodně velice zajímavá otázka. Toto je konec konců první audit na toto téma. Já bych řekla, že bychom o těch věcech měli mluvit co nejupřímněji. Pan Novakov má slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane generální tajemníku, vážení zástupci účetního dvora, kdo by tomu věřil, že v úterý odpoledne kolem půl sedmé tady bude tak vášnivá debata. Těší mě, že jsem se dočkal toho posledního bodu, že tu mohu být. Dnes to je taková výjimečná příležitost tady hovořit o OLAFu dvakrát. První jsme hovořili o legislativním návrhu komise týkajícího se mm, možného vztahu mezi úřadem Evropského veřejného žalobce. Zdůrazňoval se potenciál Olafu, aby zacházel ještě dále ve svých šetřeních. Hovořilo se o možnostech vytvoření dodatečných kapacit, mechanismů uznalo se, že OLAF samozřejmě slouží nejlepšímu zájmu lidu a to je třeba podpořit, aby se takto rozvíjela tato jeho činnost. Na tom jsme se všichni zhodli s určitou mírou objektivní kritiky. Ale nyní ehm, je tu pravý opak. Kritizuje se OLAF, že nemá dostatečné kapacity pro šetření Kritizuje se OLAV, že národní orgány ne, nemají dodatečná doporučení. Tady mě máte eh, ten přístup, ale v tak matoucí situaci tady začneme diskuzi a začneme o tom přemýšlet. A jeden z těch největších kritik zprávy o OLAFu, tady cituji, nedostatek spolupráce mezi OLAFem a národními orgány. Dobrá tady, takže jsou tu dvě strany, OLAF a národní orgány, ale otázka je, které konkrétní národní orgány, jaká je role těch národních orgánů má národní legislativa něco co eh, dočinění, aby eh, naslouchala těm doporučením a uplatnila je a kapacita OLAFu, aby dal dohromady dostatečné podklady pro šetření a důkazy, které pak následně předvedou ty možné pachatele před soud, aby OLAF získal tu kapacitu, aby lépe vykonával své aktivity, tak jaká je pozice OLAFu při žádosti o více pracovních míst nebo navýšení rozpočtu. A já jsem z těch, kteří v minulosti často kritizovali Olaf, když jsme měli objektivní důvody tak činit. Ale nyní se mi zdá, že některé z těch kritik nasměrované na Olaf jak se netýkají zodpovědnosti Olafu, ale spíše takové obecné situace celé Unie. Ano, Olaf by měl činit více a lépe, ale alespoň v několika posledních měsících to přání, aby se rozvíjel tento nový potenciál za nového vedení, to prokázal. Takže to propojení mezi OLAFem a národními orgány by se mohlo vylepšit, možná díky nové evropské legislativy nebo vylepšením té spolupráce, nebo já nevím, nějakým způsobem, který posílí nejen zodpovědnosti, ale ty mechanismy, díky kterým OLAF by mohl intervenovat v národních záležitostech a nejenom tedy jenom tím, že bude posuzovat to, co spadá do pravomocí národních orgánů a ti pak nebudou naslouchat jeho doporučení. Takže já jak si z naději vzhlížím k této zprávě, který bude opraven tak, aby byl rovnovážný jakožto text aby byl tedy objektivnější ohledně aktivit OLAFu, protože tady všichni souhlasíme s tím, že ta míra chybovosti klesá a zprávy OLAFu prokazují, že směřují správným směrem. Děkuji. Tak eh, a ještě po druhé dnes ve výboru, pan Itele, eh, máte slovo, pane generální ředitel. Je to tak trošku deja vu, že ano? Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci a poslankyně, jak jistě víte, komise a OLAF mají nulovou toleranci vůči podvodu a korupci, co se týká evropských prostředků. A proto vítáme volbu účetního dvora, která padla na toto důležité téma. Ve své zprávě účetní dvůr uznává snahu komise a již podniknuté kroky pro boj s podvody. Například ta strategie proti podvodům komise nebo nový úřad EPPO. Účetní dvůr a pan Parc zdůraznili několik eh, oblastí, kde je potřeba se zlepšit. Můj názor je, že většina z toho již byla dávno identifikována, anebo to dnes komise s Olafem řeší. Komise přiřazuje velkou, velký význam řádné správě financí. Eh, posledních letech tvrdě bojuje proti podvodům, reformuje celý svůj systém finanční zprávy a kontroly. Olaf eh, pak eh, přikládá zvláštní úlohu vyšetřování vážných přeshraničních podvodů. Rád bych zdůraznil, že členské státy jsou zodpovědné za implementaci tří čtvrtin evropského rozpočtu a za prevenci, detekci a korekci nesrovnalostí a podvodů. Plně souhlasím s paní předsedkyní, že potřebujeme jasné závazky od všech členských států. Musíme se ze všech sil zasnažit eh, právě v tomto ohledu, chceme-li dosáhnout lepších výsledků. Komise a OLAF sdílejí názor účetního dvora, že eh, pro boj s podvody lze udělat ještě více. Musíme zajistit, že případy podvodu budou eh, detekovány a vyšetřovány v Evropě co nejrychleji. Za tím účelem komise navrhla několik opatření v nedávných letech v rámci posílení svého rámce proti podvodům, jako je například přijetí eh, první eh, strategie komise proti podvodům nebo vytvoření systému včasné detekce nebo vytvoření úřadu EPPO nebo přijetí nového finančního nařízení. Máme zde návrh na reformu nařízení o OLAFu a nedávnou reformu eh, governance komise. Například EPPO eh, e bude spuštěn do roku 2020 a výrazným způsobem zlepší následné kroky v případech eh, podvodu na úrovni národních států. Navrhované změny nařízení o OLAFu posílí nástroje, které má OLAF k dispozici jako například provádění kontrol v terénu nebo spolupráce s členskými státy nebo přístup k informacím o bankovních účtech a zejména admisibilita důkazních materiálů. Rovněž spoléháme na podporu Evropského parlamentu v tom, aby tyto pozměňovací návrhy byly přijaty. Komise a OLAF rovněž pracují ruku v ruce na zlepšení eh, možností zpětného získávání prostředků EU. Co se týká prevence podvodů, komise aktualizuje svou korporátní strategii proti podvodu. Zohledňujeme doporučení účetního dvora a poskytujeme prominentnější roli OLAFu a Eh, governance proti podvodům v komisi. Co se týká statistiky a boje s nesrovnalostmi, zde jsme zlepšili systémy reportování v posledních letech a i nadále spolupracujeme s členskými státy. Tlumočníci se omlouvají, tlumočení bude ukončeno. Hence, the collection of analysis of fraud related data. This will allow us to better target anti-fraud